prvním řečníkem na našem programu je pan Grandes Pascual. Máme zde šest návrhů na usnesení a rovnou dávám slovo prvnímu řečníkovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Pro mě, jakožto pro Španěla, to, že budu muset negativně pohovořit o zemi, jakou je Venezuela, je nesmírně nesmírně bolestivý zážitek. My máme opravdu nesmírně dlouhodobé historické svazky, kontakty, pocity, které neustále přetrvávají mezi našimi zeměmi. Ovšem jsou zde obrovské problémy, jak víme, čtyři politické skupiny se dohodly právě na tomto usnesení, které vyjádřuje velice jasná, silná slova, odsuzujeme politické akce ze strany prezidenta Madury, persekuce opozice, která probíhá v této zemi. Výbor proti mučení OSN velice jasně vystoupil v tomto ohledu. Neexistuje zde žádná svoboda projevu. Justice není nezávislá, dochází tam k mučení. Všechno toto, všechny tyto subjekty, všechny tyto činnosti vedou k našemu odsouzení. Jak dlouho bude pan prezident ještě postupovat tímto způsobem, zkoušet naši trpělivost? Byl asi demokraticky zvolen, to ano. Ovšem to neznamená, že může tímto nedemokratickým způsobem postupovat, že postupuje proti opozici a tvrdí, že organizují nějaký státní převrát. Já bych spíše řekl, že je to z jeho strany. My chceme, aby Venezuela byla prosperujícím státem, my chceme, aby s tomuto lidu, lidu tu eh, Venezuelu, že jo, dobře, aby měl demokratickou perspektivu a budoucnu a my chceme, aby Evropa pomohla v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda. A dále pan Langhoff. Děkuji, pane předsedo. Od roku 2013 se situace ve Venezuele dramaticky zhoršila. Pro opoziční uskupení eh, je situace čím dál tím horší. Neustálá zatýkání, a zatčení pana Lopese, opozičního vůdce, je snad asi tím nejvýraznějším případem. Také OSN vyjádřilo velké obavy nad situací ve Venezuele a zjistilo, že tam dochází k systematickému porušování lidských práv. Tato země je v rozkolu a někdy jsou rozděleny i celé rodiny. Současná vláda ve Venezuele by měla tuto nedůstojnou kapitolu ukončit a zahájit pokojný dialog s opozicí. Zejména je nutné, aby všichni, kteří jsou nevinně bez důvodu zadržováni, byli i hned propuštěni. Je důležité, aby bylo zaručeno právo na schromažďování a aby byla nastolena nezávislost soudnictví. Děkuji, pan Demes Merker. Děkuji, pane předsedo. Já se mohu pouze připojit k předřečníkům. V únoru došlo ke studentským protestům, eh, které žádaly více bezpečnosti a zárok a pan Maduro eh, reagoval na protestující studenty násilím. Stovky tisíce občanů sedí ve vězeních, mnoho z nich zemřelo. Některé čekají na trest odnětí svobody ve velké výši. S právním státem to vůbec nesouvisí. Pan Maduro je následovník pana Chávese, snaží se jaksi utlačovat eh, venezuelský národ. Ve Venezuele panuje korupce, znárodněné hospodářství a je tam inflace ve výši více než 16 Měli bychom se připojit k americkému kongresu a uvalit sankce na pana Madura a jeho okolí, to jsou zejména ti lidé, kteří eh, nerespektují lidská práva, jsou to takový ty čelní představitelé venezuelského režimu. Je třeba také zmrazit finanční, finance, které plynou z EU do Venezuely. Ve Venezuele je demokratický deficit, který musíme jasně odsoudit. Musíme se zasadit, aby tisíce nepokojích demonstrantů byly propuštěny na svobodu. Děkuji. Nyní pan Korao. Gracias, señor Presidente. Bene, sulla questione, sulla questione venezuelana, come spesso avviene in casi del genere, si, ho percepito... Děkuji, pane předsedo. V otázce Venezuely často máme takovou situaci i během jednání a předkládání pozměňovacích návrhů. Uh, takovou situaci, že e, tady neřešíme reálné problémy, ale politické problémy. Jistě dochází tam k do porušování lidských práv, ale nejsme schopni na to pohlednout objektivním způsobem. Na jedné straně máme ty, kteří podporují pana Madura, kteří jsou pro jeho vládu a na druhé straně máme ty, kteří podporují venezuelskou opozici, což ovšem není nějaká zcela spontánní opozice. To je opozice, kterou podporují třetí síly a proto si myslím, že bychom se měli pokusit takovýchto situacích zaujímat nestranické postoje. Je třeba, aby tady byla jistá třetí strana, která bude chránit venezuelské obyvatelstvo a jejich, jeho lidská práva. Děkuji, pan Maura. Děkuji, pane předsedo. Tato rezoluce je um, velmi aktuální. Eh, dnes mohu uh, eh, zhodosti říci, že uh, Ehm, parlament ehm, tyto záležitosti zvládl dobře a že je schopen eh, jasně zareagovat a eh, reagoval na požadavky opozice ve Venezuele. I přes tento ehm, jasně formulovaný text nemůže, si nemůžeme myslet, že jsme však udělali všechno, co jsme mohli. Tato rezoluce bude mm, usilovat ještě víc o to, aby venezuelská vláda přestala systematicky porušovat lidská práva a porušovat základní svobody politické opozice. Pokud nejde, nedojde ke změně, tak jménem liberálů chci říci, že musíme zvážit všechny mo- ostatní možnosti, jak donutit venezuelskou vládu změnit své chování. Děkuji, pan Koso. Tato rezoluce je příkladem eh, toho, jak využívat lidská práva. Všechno eh, bylo vyzkoušeno, pro, jak bojovat proti demokracii ve Venezuele, mediální válka, státní puče, mm, mírový, míroví eh, aktivisté, jsou rezekováni. Pokud budete hlasovat pro tuto rezoluci, jak by se vám líbilo, kdyby eh, někdo vraždil lidi. Ve Venezuele jsou omezovány protesty, ale eh, ty věci jsou hrozné. Můžete lhát, jak chcete, ale nemůžete zabránit Venezuelanům, aby se vydali demokratickou cestou. Děkujeme a nyní to bude pan Štětina. Pane předsedající, venezuelský režim se snaží umlčet opozici vězněním. Vězněno je po únorových neblahých událostech několik tisíc lidí, včetně politiků, novinářů i studentů. Jedním z nich je například Leopoldo López, významný opoziční politik. Podporuji tyto, tuto rezoluci, neboť mi tak velí historická zkušenost i u nás v zemích bývalého sovětského bloku se komunistické režimy snažily opozici umlčet pronásledováním a vězněním. proto byla pro nás tak důležitá podpora která přicházela z demokratických zemí tehdy před pětadvaceti lety. a myslím že tu demokratickou podporu potřebuje venezuela i dnes. osvoboďte leopolda lópeze osvoboďte tisíce venezuelanů kteří jsou mu podobní. děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Naše chápání demokracie nemůžeme oddělovat od právního státu. Právní stát má v sobě jisté zásadní prvky respektování eh, oddělených složek mocek a, a svrchovanosti lidí a svobody projevu. Já bych nejdříve chtěl, aby byly zajištěno, že se budou eh, jak se respektovat eh, pravidla právního státu. A proto socialistická skupina aktivně se tady podílela na to, aby bylo usnesení takové, jako máme přijato. Podívejte se na situaci v Venezuele, ta je velice komplexní jsem proti tomu, aby se uvaly sankce na VZN, to je velké přehánění, vůbec to nesouvisí s, s eh, tím, co tady bylo změnováno, situace ve Venezuele není to tež, co se dělo v Sovětském svazu. Uh, a my chceme, aby venezuelská opozice se projevovala pokolným způsobem a tak tomu vždy nebylo, již to tady padlo. Tedy my jsme pro tento návrh usnesení, zapodili jsme se do jeho vypracování, protože pro nás je zásadní, aby se respektovaly zásady právního státu. A dobře víme, že ve Venezuele máme situaci, kdy je to, jestli tyto zásady dodržovány nejsou, ale nechceme aby se to tedy přehánělo. Z našeho pohledu je to demokratická společnost ve Venezuele, jsou tam volby, ale samozřejmě momentálně jsou tam závažné problémy, proti kterým se musíme postavit a já si myslím, že Evropský parlament se velice dobře zhostil své role tímto usnesením. Děkuji, máte tady modrou kartu, chcete uh, odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla pouze něco doplnit. Chtěla jsem ukázat, že to, co nyní děláme proti Venezuele, je zásadní. Ale myslím si, že neukazujeme dost jasně, e, e, Omlouvám se, říkám, pane předseda, je třeba, abyste, se, abyste položil otázku. Nemá to být vysvětlení, má to být otázka. Prosím tedy vaše otázku. Evropská unie a evropské země jako Belgie, které eh, uznaly politické uprchlíky z Venezuely, eh, bude toto usnesení vést tomu, že tedy budeme muset potom, eh, jak si ve všech zemí Evropské unie, uznat politické uprchlíky. Děkuji. Já si myslím, že eh, pokud to usnesení přijmeme, ano, jde to tímto eh, směrem, protože ve Venezuele dochází ke zavržení hodním eh, situacím, to, jak přistupují k opozici, ano, to skutečně není v pořádku a dokonce je to v souladu se samostnými usneseními OSN. Ale já chci potrhnout jednu věc. Neměli bychom tady směřovat různé věci. Ve Venezuele jsme vždy měli demokratické volby v posledních letech a my obhajujeme jednu věc. Jistě nestačí to proto, abychom mohli říct, že je tam demokracie. Demokracie to nejsou pouze volby, to je také respektování pravidel právního státu. A pokud tedy se není to respektováno, tak bychom se proti tomu měli jasně vymezit. Předseda předušuje, pan Karsky. Vážený pane předsedo, to, že došlo k začení mnoha studentů jenom proto, že se zúčastnili mírových demonstrací, vedlo k mnoha protestům, které zachvátili celý, celou tuto zemi. Leopoldo López, vůdce opozice, byl obviněn s vládou z toho, že podněcuje tyto protesty. Ano, spravedlnost mu tvrdí, že je to člověk nespravedlivý, který vyzývá k bouřím, nepokojům v této zemi. Leopold López je dodnes ve vězení, je to nelegální, je to nezákonný akt on i jeho spoluvězňové, kteří patří k demokratické opozici, je s nimi zacházeno hrozným, nelidským způsobem, bez dodržování lidských práv. Právě proto je velice důležité, abychom meziná, na mezinárodní úrovni jednali proti tomu, co dělá prezident Maduro, abychom bojovali a otevřeně hovořili o porušování lidských práv v této zemi. Děkujeme, paní Charansova. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, to, co zde vidíme, je zásadní zhoršování situace v oblasti lidských práv ve Venezuele. Nemůžeme pouze přihlížet nečeně zhoršující se situace. Právě proto bych ráda, aby se rada začala zabývat konkrétními možnostmi sankcí proti systému prezidenta Madura. Jsem opravdu šokována tím, jakým způsobem tento systém postupuje vůči svému lidu Venezuelci, kteří mírově demonstrují uh, vykonávají pouze své občanské, občanská práva, využívají toto práva, jsou brutálně potlačováni. Toto potlačování je systematického charakteru v této zemi a proto chci, aby všechny relevantní orgány zakročily a propustili všechny politické vězně v této zemi, který, kteří jsou vězněni arbitrálním způsobem nespravedlivým způsobem. Leopoldo López, Maria Machada, to jsou pouze příklady těchto politických vězňů. Nemůžeme tolerovat to, aby opoziční představitelé byli postihování tímto způsobem, aby s nimi bylo zacházeno tímto nelidským způsobem. V této zemi neexistuje funkční justice, která by mohla vyšetřit tyto situace. Děkuji. děkuji vám pane předsedo. Byli jsme svědkem mm, krvavých událostí mm, proti prezidentovi Nikolasu Madurovi. Zdá se nám, že tady dochází k velice Eh, selektivního používání, využívání této skuteč, eh, skutečnosti. Faktem je, že se objevily jiné zprávy, například ta Slumina, což je jiná zpráva, kde se hovoří o systematickém porušování základních lidských práv. Eh, v Evropském memorandu, které prosadil ECOFIN se říká, ano, podívejme se na Venezuelu, jak uh, to tam vypadá s lidskými právy. A pak se podívejme na evropské země samotné. Mm, v Řecku nám hrozí, že budeme vyhozeni z eurozóny a že mm, bankrotujeme. Děkuji. Pane Chrysogones, máte modrou kartu, chcete odpovědět? Panu Bognerovi. Je pravda, že ve Venezuele i opozice používá násilí, ale je také správné eh, bezprávné jednání eh, tomu eh, čelit také násilím. Na to bych chtěla slyšet odpověď. teror a násilí jsou špatné, ať přijdou z jakékoliv strany. Ale máme právní postupy proti lidem, kteří uh, spáchali trestné činy ve Venezuele. Děkuji panu Utasun. My jsme tady eh, svědky ehm, porušení článku 135. Eh, kolik rezolucí už parlament přijal k Venezuele? Někteří poslanci eh, podporují spolupráci s EU s totalitním režimem. Ehm, pokud dochází ke zneužívání lidských práv ve Venezuele, tak by se měly řešit k tomu přistupovat stejně. Tady vidíme útok na Venezuele a moje frakce s tím nesouhlasí. Mm, toto je skutečně politování hodné pokrytectví. My budeme hlasovat proti rezoluci. Pane Otasun, Pan Kársky má modrou kartu. Akceptujete, pan Kársky, prosím? Tvrdí se zde, pane předsedo, že tímto způsobem bychom neměli postupovat proti venezuelské vládě aby teda akceptujete nelidské ponižující zacházení z vězni s opozicemi Leopoldo López, ostatní eh, lidé kteří jsou opozičníci, kde na ně hážou lidské exkrementy, nemají možnost přístupu k vodě, nesmí se mít, pouští jim neuvěřitelně um, šílenou muziku o Chavezovi, o tom, že Chavez neustále žije, do, do rána jim pouští nahlas muziku, týrají je. Akceptujete takové zacházení s lidmi? Los casos, los, los casos que debamos tratar, lo podemos tratar. Děkuji případy, na které bychom měli reagovat, samozřejmě musíme na ně reagovat. Všem já chci, aby se postupovalo stejným způsobem vůči všem zemím tímto způsobem. A toto je obecný útok na demokraticky zvolenou vládu. Pokud tam budou nějaké konkrétní případy, samozřejmě hovoříme o konkrétních případech, ovšem ne o celé zemi. To, to je prostě další rezoluce o Venezuele, jenom protože se vám nelíbí politika této země. Pan Nád má pro vás další modrou kartu. Chcete odpovědět, pane kolego? Prosím, velice stručně. Pane kolego, myslíte si, že je rozumné, aby výbor eh, pro, aby spravodaj pro lidská práva eh, OSN, spravodaj pro výbor proti arbitrárnímu zacházení, arbitrárnímu věznění. Všichni o tom hovoří, všichni, všechny tyto výbory, dokonce i mezi americký výbor pro lidská práva. Všichni poukazují a pranířují Venezuelu a tento systém. Toto jsou fakta, toto jsou, to je realita, která by měla být osouzená. Já skutečně uplatňuji stejná pravidla, stejný metr na všechny země, kde dochází k porušování lidských práv. Já opravdu nechápu, proč nechcete odsoudit to, co by mělo být osouzeno. Javiere? Javiere, ne, to, to opravdu, to jste nepochopil. Já samozřejmě vždy budu bojovat proti porušování lidských práv, kdekoliv k tomu dojde. Vždycky jsem to dělal, ovšem o to zde nejde. My jsme zde byli několikrát již i svědky toho, že se přijímali usnesení proti Venezuele a prostě já s tím nemohu souhlasit, že budeme pokračovat tímto způsobem. Jsou zde další modré karty, říká pan předseda. Ovšem čekají nás ještě další dvě rozpravy k těmto tématům a právě proto je mi nesmírně líto. Říká pan předseda, ovšem nemohu již přijmout další žádosti o modrou kartu a budu muset opravdu, opravdu budeme muset dodržovat vymezený čas, protože jinak to bude obrovský sklus. Uh, Pane předsedající děkuji. Já chci využít této příležitosti a vyzvat Obamovu vládu, aby zahájila dialog s Venezuelou, stejně jako v případě Kuby. Uh, musíme eliminovat omluvy a alibi venezuelského režimu, které využívají k omezování svobody tisku, manipulaci voleb a uh, bránění skutečné demokracii a provádění dalších represálií. Mm, musím si uvědomit, že už nedokáží udržet ekonomiku, protože celosvětově ceny ropy klesají prudce. Očekává se, že šed, se 60% inflace v letošním roce. Když si nemohou dovolit eh, štědré dávky sociální, které slíbily svým občanům. USA si musí uvědomit, stejně jako v případě Kuby, že nemohou a nem, nesmí potlačovat ambice eh, suverénního státu. Děkuji a chci všem popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok. Děkuji, pan Kelem. Děkuji, pane předsedo. Mě velice znepokojuje neustále zhoršování politické situace ve Venezuele. Tato země má od povinnost dodržovat eh, pravidla právního státu, myslím, že byla mm, členem Rady bezpečnosti OSN. Krize v té zemi je přísledkem politické ideologické tolerance velké. E, proti protestům bylo aplikováno násilí, zatčení opoziční vůdci, e, skandálně byly e, zabráněno opozičním kongresmenům z práci, demonstranti byli zabíjeni vládními silami. Toto není právní stát. My vyjadřujeme solidaritu s lidmi a doufáme, že se nám podaří přivést Venezuelu zpátky k demokracii EU a pana Morgarini by měla vyžadovat okamžité propuštění politických vězňů. Děkuji. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji. Vedle nešťastné formulace této rezoluce mm, se nicméně domnívám, že všichni ve Venezuele by eh, se měli zapojit do konstruktivního dialogu, zastavit násilí a začít dialog, který by vedl k míru, který by umožnil svobodu projevu, eh, svobodu schromažďování, Venezuelské orgány musí především eh, zastavit své volné zatýkání. Tady případ Leopolda Lopeze, který je již 10 měsíců ve vězení, byl zatčen způsobem, který byl považován za eh, neoprávněný eh, výborem proti mučení a se na dalšími orgány. Dalšími výbory je nutné, aby justice fungovala dobře ve Venezuele. Mm, lidé jsou zadržováni ve vojenských věznicích zcela volně a neměli by tam platit stan, stané právo. E, mm, problém e, v, no, ve Venezuele není kapitalismus proti socialismu, ale jde o to, že jsou e, tam ti, kdo obhajují násilí a své volné zadržování a ti, kteří jsou ochotní se obětovat Děkuji, pane předsedo. Jak eh, vidíte, tak eh, demokratická opozice ve Venezuele ehm, čelí problém beztresnosti my musíme zajistit, že skutečně tam bude eh, cesta zpátky k demokratickému právnímu státu zemi. To skutečně je eh, poselství pro prezidenta eh, Madura, protože tam je obrovská vlna antisemitismu ve Venezuele, což je poměrně neobvyklé v tom smyslu, že to je antisemitismus, aniž by tam byla velká židovská populace v té zemi. Pani Weber? Dnes ve Venezuele mnoho opozičních eh, představitelů bylo uvězněno, Podolpes je pouze nejznámějším z těch, ovšem téměř 100 mladých aktivistů je rovněž objasněno více než tisíc dalších lidí je vyšetřováno. Proč? Protože pro, pouze vykonávají své právo, využívají svého práva na protest proti vládě, která tuto zemi dovedla na okraj propasti prezident Maduro a musí pochopit, že v demokracii musíme férovým způsobem eh, vystupovat vůči našim opozičním ehm, politikům a ne posílat je do vězení. Vidíme, že OSN volá po, po vysvobození těchto lidí, organizace amerických států, Evropský parlament volá po tom, aby tito lidé ehm, byli propuštěni z vězení. Nemůžeme mm, to považovat za nějakou konspiraci proti Venezuele. Ne, ne, ne, my chceme, aby Venezuela nastoupila demokratickou cestu, chceme, aby to byla bezpečná, prosperující země. Děkujeme. Paní Zuber má slovo. Děkuji, pane předsedo. Letní ak- akty zničení eh, majetku veřejného žhářství, eh, útoky na Eh, školky, například v jedné mm, eh, předškolní zařízení zemřelo malé dítě v důsledku žhářského útoku. Toto jsou jistě závažné zločiny a v každé z našich zemí ti, kdo by zorganizovali či se dopustili takovýchto zločinů, či je podněcovali, by byli prostě odsouzeni a potrestáni a nikdo by to nespochybňoval. Ale na Venezuela a tady řada poslanců to zapomnělo, že je nezávislá již celou řadu řet tady najednou oběti nejsou oběti, ale jsou to ti, kteří, vytvoř, kteří jak si mají na, na odpovídají za tyto útoky, za tyto mrtvé. Momentálně máme 34 zadržovaných osob, které jsou obvinováni ze závažných činů a další osoby, které jsou zadržovány kvůli tomu, že zneužívali eh, jaksi své postavení. Uh, já si myslím, že by bylo vhodné, aby se tady přistupovalo k Venezuele stejně jako k jiným státům a ne, eh, není vhodné, abychom tady upadávali do nějakých neokoloniálních vzorů opozice ve Venezuele je, je velice širší než ta malá extremistická skupinka, o které tady hovoříme. Děkuji. Máme zde eh, skutečně mnoho, velmi mnoho zájemců o slovo a nebudeme mít eh, možnost dát slovo všem, protože bychom eh, nemohli včas ukončit další rozpravy, které nás ještě čekají. Proto dám slovo vždy jednomu zástupci za každou frakci, zejména těm, kteří ještě nehovořili. Děkuji, pane předsedo. Situace ve Venezuele je skutečně mezinárodní situací nouze. Vláda pana Modury, který je nástupcem pana Chávez, zastává stejnou politiku jako pan Chávez, tedy zničení opozice a porušování lidských práv. Také potlačují tisk a média vůbec. Venezuelský národ eh, je tímto způsobem dostáván do chudoby, mnoho lidí sedí ve vězení, potlačují se média a vůbec veškeré komunikační kanály, lidé jsou pronásledováni a to vše v důsledku čávistické politiky. Evropské instituce musí požadovat po venezuelské vládě, aby i hned ukončili veškeré represe. Je třeba, abychom se dostali pryč z tohoto zlého snu, který panuje ve Venezuele a podpořili demokratický vývoj v této zemi. Má strana se o to snaží. Je třeba se obrátit proti čápistické vládě a ti, kteří to takto nechtějí vidět, jsou zbabělci. Řečník byl předušen. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, samozřejmě, že tato země oficiálně eh, tvrdí, že respektuje lidská práva a my právě proto musíme volat potom, aby zde nešlo pouze o pluralitu, pokud jde o naši mm, vnější politiku, pro Evropskou unii. Jsou všechny tyto záležitosti nesmírně, nesmírně důležité. Vidíme, co se děje ve Venezuele, právní stát, lidská práva jsou v této zemi porušována, pošlapána na, a to opravdu systematickým způsobem. Toto usnesení je nesmírně důležité, chceme s ním chceme ním vyslat jasný signál, že bojujeme za demokracii, za lidská práva, za právní stát. Demokracie je zásadní v tomto ohledu a musíme udělat musíme okam, musí dojít okamžitému ukončení arbitrárního uvězňování Venezuela, musí umožnit svobodu schromažďování, svobodu projevu. Je velice důležité, aby všechny evropské instituce bojovaly za tato práva. Souhlasím s autory tohoto usnesení. Vysoká představitelka by měla hrát viditelnější roli v tomto ohledu. Děkujeme. Další pan kolega. Uh, uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem chtěl hovořit o Marii Korina Mačadě, ovšem dneska Mm, na základě těch poznámek, které jsem si vyslechla ze strany, Mercosuru, ze strany venezuelského velvyslance na Mercosuru, bylo řečeno, že Leopoldo López je vyjen z mnoha, z mnoha důvodů a že bude čelit soudnímu procesu. Ovšem spravedlivý proces bohužel není možný ve Venezuele, to je jasné, režim skutečně to poukázal velice jasně vidíme, že eh, opravdu tato, tato situace eh, je šílená, dochází k ochuzování, ochudobňování těchto místních lidí, kteří žijí v šíleném systému. A to, co jsme slyšeli z levice eh, dneska, pokud jde o neokolonialismus, rád bych řekl, styďte se, styďte se za tyto opravdu nestydaté výroky. Senor Běgaš, Děkujeme. Pan Věrkaš má slovo. Eh, Rád bych vyjádřil svou solidaritu s venezuelským národem. Je to národ, který svobodným a demokratickým způsobem vyjádřil svou podporu revolučnímu procesu, který probíhá, a to prostředním e, úplně co největší podpory ve volbách. Pak tady máme e, volby, které byly uznány mezinárodními eh, pozorovateli za eh, správné, dobře proběhlé. A proto eh, místo toho, abychom tady udělovali lekce demokracie v Venezuele, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem vláda využila prostředky a zdroje této země ve prospěch svého národa. Skoncovali s analfabetismem, zredukovali chudobu a dávali Eh, ubytování těm, kteří žili na ulici. Tady jsou lidé proti alternativním projektům rozvoje, ale historie dá Venezuele za pravdu. Děkuji a nyní za italské předsednictví pan ministr Della Vedova. Eh, Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropa je spojená s Venezuelou historickými vazbami. Venezuela může přispět ke zvyšování prosperity v celém regionu, nebo by měla mít tento potenciál. Zhoršování napětí, politická polarizace v zemi každopádně vyvolávají znepokojení. Rok 2014 byl velice turbulentní rok probíhaly demonstrace proti vládě, um, do vládu. Evropská unie své obavy eh, z rostoucí polarizace vyjádřila v řadě prohlášení jak eh, rostoucímu počtu násilných incidentů, především uvěznění studentů, politických aktivistů. Požadovali jsme propuštění jejich, aby mohli pracovat a hledat konsenzuální řešení. Vyzývali jsme všechny strany, aby se eh, účastnili politického dialogu a odsoudili násilí. Je znepokojivé eh, konstatovat absenci pokroku k usmíření, což vyvolává znepokojení, když se podíváme na ten konflikt a na ty střety, které se rysují na horizontu. Evropská unie vyjádřila své názory v souvislosti s rokem 13 a naši eh, a potřebu vytvářet inkluzivní stát, překonávat politická rozdělení. Je třeba projevit zodpovědnost ze strany vlády i opozice a hledat řešení současné krize. To je jediný způsob, jak bude možné přijímat nutná rozhodnutí a vyzýváme vládu, která vyhrala volby v roce 2013, aby e, zemi vedla směrem k jednotě a k hledání koncenzuálních řešení. Jsou tam politické problémy i ekonomické, bezpečnostní problémy, inflace roste, spotřební zboží je stále dražší, občanská napětí, rekordní úrovně ne, e, zločinnosti, ne, nebezpeč, nedostatek bezpečnosti Eh, klesající cena ropy, která bude stále zhoršovat tu situaci, podkopávat schopnost země plnit své cíle. Prezident Maduro nedávno oznámil sérii škrtů ve veřejných výdajích z důvodu ekonomické krize a hrozí, že pokud to bude pokračovat, tak bude obtížnější dospět ke koncensu a role Venezuely v regionu může být ovlivněna jak, jako, jako mm, jak řekl generální uh, tajemník UNICEF. Rezoluce Evropského parlamentu připomíná situaci vůdců demonstrací, studentů, odborářů, eh, ti, kteří byli předmětem svévolného zadržování, musí proběhnout k rychlému vyšetřování a to podle zákona. Celá řada případů řízení je uh, zdržováno, odkládáno. Jednotlivci jako Lopoldo López, studenti jsou také tímto postiženi. My chceme zintenzivnit naše kontakty regionálně, bilaterálně, z důvodu skutečného přátelství, které chováme. Chceme eh, vidět pokrok ve Venezuele, ale musí to být inkluzivní dialog při respektování lidských práv a základních svobod. To je jediná cesta, jak garantovat usmíření. Um, děkuji. Děkuji, tímto jsme ukončili rozpravu.